zahraniční věci a bezpečnostní politiku k masakrům ve východním Kongu. Vedle paní místo předsedkyně komise je zde také pan komisař. Bez. Děkuji, pane předsedající. Vážení poslanci, tento parlament již přijal řadu usnesení týkající se Demokratické republiky Kongo. Přesněji týkající se oblastí na východě Konga. Všichni jsme eh, slyšeli o násilí, které se tady odehrálo, zejména na východě oblasti Kivu. Některé eh, komunity tím byly zejména postiženy. Zdroje z občanské společnosti odhadují eh, číslo zabitých na více než 500. Kromě toho 000 lidí přišli o domov. Přirozeně, že naší hlavní prioritou by mělo být zajištění přístupu pro humanitární pracovníky a výzva k tomu, aby eh, nedocházelo k únosům a zabíjení humanitárních pracovníků v této oblasti. Chtěl bych také připomenout, že při zajišťování potřeb eh, obyvatel je potřeba se držet postupu, který je stanoven v příslušném nařízení eh, z roku 1996 o nestranosti a nediskriminaci. Nedávná vlna násilí byla umožněna i e, naprosto absencí státní moci. Ty složky, které by měly zabránit e, nebo předcházet násilí, e, tady naprosto chybí. A nevyhnutelně je potřeba podpořit budování státu v Kongu, což souvisí také s neschopností uspořádat volby a ty by se měly konat letos podle konžské ústavy. Další aspekt, který je v této souvislosti relevantní, je vykořišťování eh, přírody a nerostných surovin ze strany ozbrojených skupin. <clears throat> Odborníci poukazují na to, že eh, se eh, toho účastní i Lord Resistance a další ozbrojené skupiny, které používají eh, výnosů ze zlata pro financování své činnosti. Je malou útěchou, že ozbrojené skupiny měly znesnatněný přístup k dalším nerostným surovinám díky systému vysledovatelnosti těchto zdrojů. Evropská unie tedy bude pokračovat ve svém úsilí, jak eh, stabilizovat tento region Velkých eh, jezer. Pane předsedající, musíme eh, se snažit pochopit hlubší příčiny tohoto konfliktu, to ale nijak neomlouvá pachatele, kteří by měli dodržovat zákony. A to se týká i podněcování k nenávisti. Jsou to jednotlivci, ne celé komunity nebo etnické skupiny, které musí nést, kteří musí nést odpovědnost za své činy. Jak už bylo mnohokrát řečeno i tady v parlamentu, činnost eh, ozbrojených skupin na východě Konga jsou uh, urážkou občanů, uh, popírají jejich práva a ničí uh, klid této oblasti a znemožňují plánování budoucnosti. Aby mohly být eh, odstraněny tyto ozbrojené skupiny, je potřeba, aby spolupracovaly koňské, spolupracovala koňská armáda a mezinárodní společenství. Tato spolupráce bude eh, nezbytná co nejrychleji, již bylo dosaženo předběžné dohody, ale tam musí začít fungovat praxi. Důležitý jaký aspekt spravedlnosti. Evropská unie podpořila reformu justice Eh, v Kongu a ti, kteří eh, pomáhají těmto strukturám, by měli být potrestáni. Co se týče těchto násilností na východě Konga, tak eh, by měly být zváženy všechny právní možnosti pro trestní řízení proti těmto osobám. Hlavně odpovědnost by měl nést stát, kde k těmto zločinům došlo, nebo ten stát, jehož jsou tito pachatele státními příslušníky. Nadále budeme podporovat eh, Demokratickou republiku Kongo eh, v tom, aby vytvořilo silný legislativní rámec pro eh, trestní stíhání těchto osob. Pane předsedající, dovolte mi teď, abych se zaměřil i na tu obecnější otázku řízení a zprávy. S volbami, které se mají konat za pár měsíců, se Kongo blíží klíčovému okamžiku. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN by měla být výchozí bodem pro nás, pro všechny. Tato rezoluce byla přijata jednomyslně v březnu tohoto roku a poukazuje se tady na eh, zodpovědnost koňských orgánů, které by měly zemi připravit na, volby, na volby. A je přirozené, že Evropská unie také vzala na vědomí rozhodnutí ústavního soudu v Kongu a také respektuje svrchovanost Demokratické republiky Kongo současně a také v duchu dohody z Kotonu a také s ohledem na Africkou chartu práv chceme zdůraznit, že demokratická vláda se opírá svou legitimnost o pravidelné volby, které se konají ve lhutách, které uvádí ústava. Dosáhnout koncenzu, který by mohl vést k volbám, je potřeba vést politický dialog. Nicméně času už příliš nezbývá, tento dialog by se měl <clears throat> zaměřovat na to, aby byl inkluzivní. Tento dialog by měl vést k jasnému harmonogramu a také k financování všech opatření, která musí být učiněna pro to, aby se mohly volby konat souladu s ústavou. A v tomto kontextu by Evropská unie společně s OSN, Africkou unii a dalšími aktéry eh, měla podpořit práci mediátora Africké unie. Na závěr mi dovolte, abych řekl, že úspěšné volby budou záviset nejen na těm technickém zabezpečení, ale také na atmosféře a respektování eh, základních práv a svobod. Svoboda shromažďování a svoboda projevu jsou základní klíčové kameny svobodné společnosti. Otevření politického procesu bude nezbytné, proto bude nezbytné politický dialog, o kterém jsem hovořil před okamžikem. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane komisaři, a nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce, jako první pan Ga- paní Gabriel z EPP. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Eh, ráda bych začala o slovem demokratizace v souvislosti s Demokratickou republikou Kongo, ale bohužel mohu použít pouze slova jako křehkost a nestabilita. Měli bychom samozřejmě v první řadě odsoudit tyto masakry na východě Konga, ale měli bychom také si uvědomit ten širší kontext. A já bych chtěla zdůraznit tři body. Měli bychom se snažit osvětlit ty okolnosti, které vedly k těmto masakrům a pachatelé eh, by měli být pohnáni před spravedlnost. Je potřeba, aby také ukončili činnost eh, ozbrojené skupiny v této oblasti, a mezinárodní společenství by naprosto mělo využít svého mandátu pro to, aby zakročilo. Dále je potřeba ukončit beztrestnost a zajistit, aby byla dokončena reforma bezpečnostního sektoru a justice. Za druhé, eh, s ohledem na nadcházející volby, měli bychom sledovat, jestli nedochází ke zhoršování bezpečnostního kontextu, aby to nebylo zneužíváno proto, aby se spochybnil volební proces v krizi legitimity moci eh, po volbách v roce 2011 eh, je potřeba zabránit eh, opakování té situace, je potřeba začít vést skutečný dialog mezi vládou a opozicí a také bychom neměli zapomínat na zásadní roli občanské společnosti, protože to může mít přímý dopad na životy občanů. Rádi bychom tedy slyšeli jasný závěr z těchto jednání, včetně Eh, harmonogramu a chtěl bych upozornit také na roli mediátora Africké unie, který by měl na pomoci hledání řešení. Mezinárodní společenství mu již vyslovilo svou důvěru a teď potřebujeme, aby se aktivně účastnil eh, těchto rozhovorů. Africká unie by měla vyzvat všechny zúčastněné strany, aby se snažili o hledání řešení v rámci eh, dohody s Addis Abeby je potřeba teď dodržovat současnou ústavu a vést konstruktivní jednání a to by také mělo zabránit humanitární krizi na východě Konga. Dell'Alleanza Progressisti Socialisti e Democratici la parola presidente Gianni Pittella. Eh, za socialisty a demokraty eh, Gianni Pittella. Vážený pane předsedo a vážení kolegové, já musím eh, uznat, eh, že jsem zde mnohokrát eh, slyšel, jak odborníci a vojenští strategové eh, citují definici, ze které jsem se třásl. V severním Kivu je konflikt, konflikt o nízkém napětí. Konflikt o nízkém napětí za posledních 20 let vedl k 6 milionům mrtvých a 1,5 milionu vysídlených, to je 800 mrtvých denně a 300 tisíc e, mrtvých ročně a to je nízkonapěťový konflikt. No tak měli bychom e, říci, e, že je to konflikt, kterému se věnuje nízká pozornost. Velice málo pozornosti se tomu věnuje ze strany mezinárodního společenství, tomuto děsivému dramatu. A proto Eh, se obracíme na vysokou představitelku Federiky Mogherini, která víme, že se věnuje hodně těmto otázkám. Chceme zastavit eskalaci násilí páchaného na bezbrané populaci eh, částí ozbrojených eh, milic. Ty bojují o, o přírodní zdroje, o území, které má nejvíc minerálu. Žádáme vytvář, eh, vytvoření eh, nezávislého vyšetřovacího orgánu na mezinárodní úrovni, který by měl vyšetřit ty, kteří eh, jsou odpovědní za tyto masakry. Žádáme o zapojení Mezinárodního trestního tribunálu do toho, co se stalo v Beninu. také žádáme o hodnotící zprávu, pokud jde o misi MONUSCO. A také Eh, žádáme, aby Evropská unie využila svůj mandát na ochranu civilistů. Za čtvrté, žádáme, aby Africká unie uvedla svůj uh, díl práce a věnovala větší energii řešení tohoto konfliktu naše frakce. Eh, vyšle do Kivu Ellen Valencienu, to je předsedkyně uh, naše pro práva a Rada by se setkala se zástupci konžské občanské společnosti a dalšími zainteresovanými stranami. Až se vrátí, tak eh, kolegům v parlamentu a, eh, a, a další zástupce institucí eh, spraví o situaci na místě. Mezinárodní společenství se musí probudit. Neměli bychom opustit konžany v Kivu je důležité jednat a ukončit toto eh, násilí, které zuří už 20 let. Jménem eh, frakce eh, konzervativců a reformistů dostává slovo pan Demesmáker. Kongo je největší lidská tragédie na Země. Slova britského novináře Tima Butchera, který eh, tu zemi zná skrz na skrz a popisuje ji ve své knize eh, jako zlomené srdce Afriky. Já jsem si přečetl eh, rozhovor několik let starý, kde si stěžuje, že se tak málo pozornosti věnuje Kongu, kde politická elita se chová jako dravá zvěř, jak říká. To poselství je stále aktuální. Bohužel ví, Chod eh, Demokratické republiky Kondo je stále humanitárním bojištěm. Mm, mm, vesničané se jsou koseni mačetami, eh, ženy znásilňovány, eh, děti unášeny, domy rabovány. Prezidentovi Kabilovi to je jedno bojuje akorát o moc. Před pouhými třemi měsíci jsme zde stavili tu situaci v Kongu na pranýř, ale nic se nestalo. Naopak ten probíhá monster proces proti vůdci opozice a prezidentskému kandidátu Katumbovi ukazuje to, že eh, republika je v další hlubší krize. My máme povinnost všechno možné eh, použít, všechny možné nástroje k eh, zabránění této krvavé válce. Jde především o v minerály. Největší prokletí Konga je jeho bohatství, říká Tim Butcher také ve stejném rozhovoru. Je pokrokem, že EU uznává obchod s minerály jako jeden z, jednu z příčin konfliktu. Podniky, které dovážejí určité minerály, musí eh, od nynějška ukazovat, že eh, nepřímo nepřispěli k násilí, ale musíme to udělat více. Unie se musí snažit o obnovení společné operace MONUSCO, eh, čili operace OSN a konžského vojska k neutralizaci ozbrojených milic. A nyní za ALD dostává slovo pan Gerenc. Merci, monsieur le président. Nous appuyons la présente résolution qui vise à mettre fin... Současné usnesení snaží o konec násilnosti a masakru, který kterým dochází na východě Kong. Pět politických skun volá po diplomatickém nasazení. Vyzýváte strany konfliktu, aby ukončili eh, to násilí, zejména na ženách a dětech. Rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu, které bylo vyneseno včera, ukazuje na to, že existuje dostatek důkazů pro to, aby bylo možné eh, ty původce těchto masakrů pohnat přes soud. <clears throat> Ty události se na severu Kivu zintenzivně v dávné době a MONUSKU by měly, že mělo teď být eh, v situaci, kdy bude možné dohlídnout, eh, dohlednout více na uklidnění konfliktu. Víme, že tady jde do značné míry také o e, využívání nerostných e, surovin a přijetí mezinárodní úpravy, která by bránila dalšímu prodeji těchto e, senátorů, by mohlo také přispět k uklidnění situace na severu Kivu. Měli bychom také usilovat o hledání společného řešení tohoto dramatu. Per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea, sinistra... Za skupinu GUNGL má nyní slovo paní Sandra Rodríguez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Opětovně musíme v Evropském parlamentu hovořit o situaci v Demokratické republice Kongo. Jasně odsuzujeme masakry, kterým došlo na severovýchodě a podporujeme mírové řešení konfliktů. Neboť válečná řešení vedou pouze k většímu utrpení a většímu počtu obětí. Jsme naplněni obavami s ohledem na silnější vojenskou přítomnost USA v Africe a speciálně právě také v Demokratické republice Kongo. Požadujeme odzbrojení a žádám, aby bylo provedeno nezávislé vyšetřování, které se zabýv, bude zabývat rolí nadnárodních koncernů s ohledem na ekologická pravidla a lidskoprávní aspekty, neboť oni se snaží těžit eh, z bohatství Konga na úkor občanů je důležité si uvědomit to, co řekla organizace OSN, a totiž, že pouze 2% zisku z zdrojů v Kongu se dostávají z rukou nadnárodní společností do ozbrojených skupin. Je třeba respektovat svrchovanost tohoto národa, což znamená, že vlastní občané musí mít právo mít užitek ze zdrojů, které se nacházejí na jejich území a proto je třeba více kontrolovat nadnárodní koncerny a jejich činnost této zemi. Je třeba, abychom se podívali na veškeré slovy a dohody, které byly uzavřeny s cílem těžit eh, suroviny. Já mám ti na mysli jak nerostné, tak například dřevo z lesů. Dále třeba řešit situaci zadluženosti Konga tak, aby tato země mohla uspokojovat základní potřeby svých obyvatel. Děkuji a jménem zeleným pan Sebastian. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Opětovně se zde setkáváme v našem parlamentu, abychom hovořili o velice obtížné situaci v Kongu, zejména tedy nyní o masakrech, ke kterým dochází na východě země. Poté, co jsme si vyslechli komisi, jsme poněkud frustrováni, neboť jsme neslyšeli nic nového a Máme pocit, že se tady vůbec nehovořilo o té strašlivé situaci, kterou trpí obyvatelstvo Konga. Jsme potěšeni společným usnesením, které je velice konsensuální, ale byli bychom rádi, kdybychom v určitých věcech byli ještě přísnější, striktnější, zejména například, co se týče role mise USA, která měla za cíl stabilizovat Kongo. Ovšem tady bylo obvinění, že tato mise vůbec nesehrála tu úlohu, kterou měla, a totiž ochranu civilního obyvatelstva tak, aby se nemohlo stávat předmětem masakrů. Proto je třeba vyzvat odpovědnosti ti, kteří za to mohou, za tuto situaci. Mějme na mysli, o co vlastně jde. Hlavními oběťmi jsou ženy. Dochází k znásilňování žen a dívek, což je používáno jako válečná zbraň. Z dětí se nuceným způsobem stávají dětští vojáci, kteří nemají vůbec žádný přístup k vzdělávání. A dále je třeba, abychom ukončili nelegální vykořišťování zdrojů této země, na kterém nese Evropská unie svou odpovědnost. Musíme toto ještě více odsoudit a přesně si říci, které evropské podniky jsou do toho zapojeny a které tedy spolu přispěly k tomu, že v Kongu je tak strašná situace. A jeden bod na závěr. Kdybychom zvážit sankce pro ta místa, která mají přímou odpovědnost za masakry. Pokud se nám podaří pokročit před této věci, tak je to příklad toho, že EU nezapomíná na kongské občany. Pan Kora za, pra- Kora za frakci FDD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V roce 1960 získalo Kongo nezávislost na Belgii a od té doby se spirála násilí stále točí a točí a situace v posledních letech se ne změnil a prezident Konga vůbec se nesnaží řešit problémy své země, ale pouze se snaží si pojistit svou moc před příštími volbami. To již bylo řečeno. Ve východních provincií, v severním chybu a další je situace dramatická a e, Příčina je stále tatáž, je to bohatství této země, je to vykořišťování jejich zdrojů a nerostných zdrojů. Měli bychom být přísnější a zakročit proti evropským nadnárodním společnostem, které e, jsou činné v tomto regionu. Potřebujeme provést nezávislá šetření a měli bychom požadovat, aby OSN předložilo zprávu o misi MONUSCO. Ano, je to vše velmi obtížné a komplikované, ovšem Co se týče právě zmíněné mise OSN, tady je poněkud zvláštní, že neexistuje vůbec žádná zpráva o obchodování s mm, minerály, o jejich těžbě. Toto je již třetí usnesení, které během krátké doby překládá, předkládáme k situaci v Kongu a myslím si, že je na čase, abychom konečně pokročili dál a dospěli ke konkrétním výsledkům. Děkuji. Děkuji, jen pan Schaffhauser za ENF. Já bych chtěl poděkovat svým kolegům za eh, jejich eh, velmi relevantní analýzu Konga, zejména panu Pitalovi. Já sám eh, jsem hovořil s panem Gobas, místo s viceprezidentem, který byl jedním z aktérů a ten problémy v Kongu je jeho právě bohatství. a Uganda a Rwanda na eh, základě příkazu vnějších eh, velmocí dostali eh, příkaz tedy provést invazi a Kabila se musel bránit a byly podepsány smlouvy ze strany amerických společností, které měly využívat tuto oblast. A Kabila se poté vrátil do země, já jsem eh, eh, také dostal informace o tom, kdo všechno musel ustoupit Kabilovi z cesty za eh, podpory Američanů. A na základě toho Josef Kabila byl chápán jako někdo, kdo bude moci být manipulovan a koho vybrali jako budoucího prezidenta. To všechno byla manipulace a to vedlo k tomu, že Demokratická republika Kongo přišla o svou svrchovanost. Je potřeba, aby eh, se tam vybudovala armáda, aby MONUSCO eh, začala eh, zjednávat mír, aby ty organizované ozbrojené skupiny přestaly jednat v zájmu velkých nadnárodních společností. Děkuji vám za pozornost. Pan Štýr. Děkuji, pane předsedající. Jak už bylo řečeno, Konflikt a nestabilita v Kongu souvisí s tím soupeřením o suroviny, o minerály, které se nacházejí v této oblasti, které by normálně eh, měly být zdrojem bohatství kon, eh, obyvatel Konga. Ale přitom víme, že 70 eh, obyvatel Konga žije pod Prahem chudoby 43% eh, obyvatel je podvyživených a proto bych chtěl přivítat tuto iniciativu Evropské unie, jak lépe kontrolovat obchod s těmito surovinami a jak ukončit ty nelegální zisky, eh, které potom vedou k pokračování konfliktu. Samozřejmě, že je tady obrovský problém s korupcí, se spatnou eh, zprávou a to všechno vede k různým manipulacím s eh, volebním procesem v Kongu. A já jsem velmi rád, že eh, i Evropský rozvojový fond vyčlenil prostředky na pomoc vládě na reformu policie a justice této zemi. Je potřeba eh, posílit eh, bezpečnost a eliminovat eh, korupci, protože to přispívá k nestabilitě celého systému, protože jsou tady další státy, které jsou v podobné situaci. Euh, Pane předsedající, dnes tady opět hovoříme o usnesení, které se týká Demokratické republiky Kongo. Jak už bylo řečeno, není to rozhodně první takové usnesení a já předpokládám, že ani není poslední. Eh, dnes hovoříme o masakrech eh, Beny a jak říkal pan Pitela, eh, ty vedly už k více než celkem milionu mrtvých v posledním roku, to bylo několik tisíc, byly tady vypalovány domy, znásilňování, únosy, vnitřní, interní vysídlení této oblasti, to Eh, všechno vede k velmi komplikované situace. Ta situace je komplikovaná, protože tady zlato a další suroviny. Já jsem velmi ráda, že tady v parlamentu se nám podařilo zaujmout stanovisko k vysledovatelnosti těchto zdrojů. A nebylo to vždycky jednoduché, vzhledem k tomu, že rada neposlouchala eh, vždy naše požadavky, ale dnes se všichni konečně zhodují, že nadnárodní firmy musí více Eh, věnovat pozornost eh, té situaci. Dnes ale tady eh, hrozí nestabilita, jejími původci je i končská vláda, což je neakceptovatelné, protože je potřeba, aby tyto zločiny neby, nezůstaly nepotrestané a tomu by měla přispět i mezinárodní justice. Je potřeba ukázat na pachatele a zavést sankce proti těm, kteří to mají na svědomí. Víme, že Eh, jsou tady porušována lidská práva, eh, ta situace se eh, dále vyhrocuje a my jako Evropská unie bychom s partnerství s Africkou unii a Spojenými národy měli společně usilovat o to, aby se mohly v klidu a míru odehrát volby v souladu s ústavou, nejenom protože chceme, aby ta ústava byla dodržovaná, ale protože si myslíme, že to je jediná záruka toho, že se tady podaří obnovit stabilitu a předcházet dalším krizím, eh, humanitárním krizím, ale i dalším. A víme, že jsou to hlavně občané, kteří tím trpí nejvíce. Děkuji vám za pozornost. Honorable Fotiga. Paní Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Lidé v Kongu musí eh, znovu eh, snášet eh, nepředvídané ohavnosti páchané eh, ozbrojenými složkami na východě země. To umožnilo období politické nejistoty a eh, ohledně přechodu moci. Měla by být přijata ústava Demokratické republiky Kongo co nejdříve. Svobodné volby uspořádány v zemi hmm, za mezinárodní účasti a měla by být implementována hmm, rezoluce OSN s hmm, března, stejně tak by měl být obroven mandát co nejdříve. Abychom mohli uh, vykořenit uh, beztrestnost, by uh, tak je třeba znovu uh, tedy obnovit eh, jednání eh, a zásah mezinárodního společenství. Eh, paní Vautmans. Děkuji, paní, pane komisaři, paní komisařko. Hovoříme už léta o válce v Kongu a máme jsme zapomněli, Oni tam zapomněli, jak vypadá mír. Mm, celé vesnice, vesnice byly vyvražděny. Muže jsou vyvražďováni, ženy jsou znásilňovány. Eh, děti jsou eh, napíchávány na kůly kolem vojenských táborů. Eh, sexuální násilí je používáno jako válečná taktika. Každou minutu je znásilněna žena v Kongu. Můžeme hovořit o sexuální genocidě. A to, mm, kolegové, v době, kdy je tam přítomno 16 let mezinárodní společenství, mohou nám konž, konžané ještě věřit v podobě Monuska akorát přináší eh, trauma a ne mír. Musíme se znovu zamyslet nad mandátem, mandátem a nad dopadem. A my eh, dobře eh, víme, že Kongo je nadáno přírodním bohatstvím a to udržuje tamní oheň. Prezident Kabila chce třetí funkční období, ale jenom svobodné a posvěje volby jsou možným řešením. Musíme Eh, za mé čtyři body. Musíme podporovat eh, mírový proces, eh, musíme přísně přehodnotit mandát MONUSCO, musíme potrestat beztrestné, potrestat pachatele a především nechat prostor demokracii. Snažme se nasměrovat východ Konga k budoucnosti. Děkuji. Nyní paní Veržia minutu. Merci. Děkuji, paní předsedající. Kongo prožívá dramatickou eh, situaci. Dochází tady ke konfliktu mezi zbrojenými skupinami, k masakrům, eh, etnickému napětí a vykořišťování eh, nerostných surovin ze strany sousedních států a nadnárodních společností. 7 milionů lidí přišlo domov, několik statisíců mrtvých, je to v podstatě genocida. Eh, jak od roku 2010 uznává i OSN. Měli bychom usilovat o snížení napětí. Návrat k násilí během posledních měsíců ukázal, že situace rozhodně není vyřešena. A jde tedy o to, jak může mezinárodní společenství konečně reagovat a eh, vyřešit eh, toto nebezpečí. Je potřeba stabilizovat zemi, je potřeba přimět Kabilu, aby jednal rozumně, potřeba zajistit nezávislou justici, třeba, aby Menusku zjednala mír, potřeba ukončit eh, činnost eh, ozbrojených skupin a eh, paní předsedkyně přeruše. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Rivaze na minutu. Pane komisaři, paní předsedající, vážní kolegové, masakry spáchané v Kongu se zintenzivňují. V roce 2014 jsme Sachorovou cenu eh, udělili panu Kebovi, eh, který se tam stará o zdraví eh, žen, které jsou velmi často obětmi násilí ozbrojených skupin. Dochází tady k masivnímu ničení. Ty údaje jsou šokující. Panuje tady naprostá beztrestnost. Eh, došlo možná k odsouzení několika jednotlivců, ale to nestačí, protože byly nahrazeni dalšími, což je eh, naprosto důvodem nebo důsledkem nedostatku právního státu. Víme, že dochází k nelegální těžbě nerostů, které tu těžbu provádějí ty ozbrojené skupiny, které jsou z toho potom financovány. Ale všichni neseme zodpovědnost, pokud to jsou uh, suroviny nebo narosty, které skončí v našich telefonech nebo v jiných zařízeních a proto jsem ráda, že nedávno došlo a řečnice je přerušena. Pán Celer, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve dobrá zpráva pro střední Afriku, bývalý místo Prezident Konga Jean-Pierre Bemba byl odsouzen za válečné zločiny, zločiny a zločiny podél proti lidskosti k 18 letům vězení s soudem v Hágu. To přináší alespoň trochu naději ženám a dětím, které byly týrány, znásilňovány a zmrzačovány milicemi. Jinak nic dalšího pozitivního nelze říci o aktuální situaci v Kongu. Politické napětí roste od té doby, co úřadující prezidentka byla se pomocí všech možných triků snaží oddálit termín nových voleb tak, aby mohl takto uměle prodlužovat svou svůj mandát, který má skončit koncem roku. Dochází k útokům na opoziční politiky zákazy demonstrací a jsou stále další další mrtví. A ještě epidemie žluté horečky, která dále zhoršila humanitární krizi v zemi. Zejména je politohání vhodné, že na východě země pokračují boje mezi vojenskými jednotkami a takzvanými ozbrojenými rebeli. Ty boje jsou velmi intenzivní a nabraly na krutosti, co je hlavním příčinou. To je přístup k ceným minerálům, jako je například kobalt, cín, tantal a další, které se tam těží. Někteří lidé, kteří tam žijí, jsou eh, jaksi vyhnáni ze své země, buď to jsou, nebo jsou zavražděni, či donuceni k nuceným pracím. Náš parlament by měl zvážit nařízení, které by nebo mohl pomocí nařízení k zákazu dovozu takovýchto minerál, konfliktních minerálů přispět k tomu, že by se situace zlepšila. Ovšem my jsme se dohodli na textu, který je velice neurčitý a velmi se například odchyluje od amerického zákona Frank Dodd, který je již účinný a který zakazuje dovoz a používání takovýchto minerálů. Pokud sami nebudeme ochotni vyvodit důsledky ze situace, tak tady nemusíme hovořit a debatovat. Děkuji. Děkuji a nyní paní KNG na dvě minuty, prosím. Děkuji. Dnes hovoříme o situaci v Kongu. Dnes dopoledne jsem se zachovala jinak než původně a asi se ptáte, proč jsem nepoprosila mého muže, aby mě doprovodil, proč, jsem, proč nejsem u svých dětí. E, východní Kongo je plné násilí a lidé se snaží prchat a kdyby nás bývali tehdy odmítali, kam bychom se uchýlili. Monuskus já jsem tedy žila v oblasti, kde tedy Monuskus nebyl daleko, přesto se mi nepodařilo nás ochránit, ale alespoň jsem eh, tady sama zde a má rodina je bezpečí. a jsem tedy je ochránila od toho, aby přihlíželi těmto nehumánním událostem. Pachatelé mě pak ale byli a téměř mě zavraždili. Stále jsem myslela na své děti a přesto jsem šťastná, neboť jsem eh, tedy živá a zdravá a musím říct, že jsem zažila i to, že jiní přihlíželi těmto masakrům, byli to dospělí lidé. Pachatelé provedli masakr a hned se ztratili z místa a já a mučili mě celé hodiny, podařilo se mi tedy uniknout. A je strašné, že se mezinárodní společenství nezajímá o to, co se děje na východě Konga. Od roku října 2015 došlo k masakrům tisíců osob v této oblasti. Odehrála se tam genocida a mezinárodní společenství lhostejné, což je ostudné. Děkuji předsedkyně. A jako další Děkuji vám také, že jste tady hovořila své vlastní zkušenosti. Jako další vystupí pan Čarněcky na jednu minutu, prosím. Košonom, e, paní... Děkuji, paní předsedající, dámy a pánové. E, e, dojemná a výpověď toho, co říkala zástupkyně Itálie, tak co já k tomu můžu říci? Měli bychom udělat všechno, aby eh, rezoluce OSN byla uvedena v život. Nemůže eh, to dopadnout tak, že eh, organizace všech zemí na světě vydává rezoluce a ty zůstanou takhle na papíře. OSN má potom spokojené svědomí, ale nic se neděje. Je třeba trestat a příkladně odsuzovat pachatele těchto trestní těch, těchto zločinů. Evropa nemůže v té věci mlčet. Je to otázka naší cti. Je to otázka naší povinnosti, zejména u těch zemí, které kdysi měly kolonie na území, kde se dnes dějí ty ohavnosti a zločiny. Děkuji, pan Díaz de Mera na dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Demokratická republika Kongo prochází asi největší krizí v celé své historii. Pomysleme pouze na masakry, ke kterým došlo na východě země a vedli k tomu, že již existuje asi, eh, tři, existuje asi 3 miliony uprchlíků, milion a půl mu oteklo mimo tuto zemi. Eh, v této oblasti dochází k sexuálnímu násilí vůči ženám a dětem, dochází k útokům na děti a je důležité, abychom veškeré tyto krutosti jasně odsoudili. Ne, v poslední době krutým způsobem zemřelo více než tisíc lidí. Já bych chtěla vyslovit upřímnou soustrast jejím rodinám. Je třeba, abychom zajistili aby ozbrojené síly v Kongu a Monusku spolupracovaly. To je jediná možnost, jak zajistit to, aby vojenské milice již nemohly nadále páchat krutosti, takové krutosti, k jakým tedy docházelo a v poslední době. Víme, že se ilegálně těží v této oblasti wolfram, cín či tantalum. A to jsou zdroje financování pro tyto ozbrojené vojenské milice. A je třeba poukázat ještě na jeden aspekt. Je nutné, aby se prezidentské volby a parlamentní volby konečně konaly, neboť toto by rovněž bylo zárykou stability a pokroku. Důležité je, aby instituce mohly opět pracovat. Důležité je, aby v zemi fungovalo soudnictví, tak, aby mohlo pohnat pachatele k odpovědnosti. E, Mezinárodní trestní soud již tedy vydal svůj jeden rozsudek bývalého místo prezidenta a to by měl být příklad pro další jednání. Děkuji, paní předsedající. Situace ve východních oblastech Konga je znepokojící a naše dosavadní reakce byly nedostatečné. Slyšeli jsme tady i krokodýlí slzy, zejména z úst těch, kteří stáli v cestě přijetí nařízení, které by mělo zabránit obchodováními, obchodování se tě, tě, nerosty z těchto konfliktních oblastí. Panuje tady eh, v těchto věcech pokrytectví a já si myslím, že by mnozí měli dbát na konsistentnost toho, co říkají tady a co říkají jinde. Jsou tady určité body, které by měly být jasně definované, aby Evropská unie eh, ukázala, že je schopna přijmout účinné řešení. Prezidentka byla také musí skončit ve funkci, musíme se připravit na politickou tranzici v zemi, a také bychom měli zlepšit eh, fungování končské armády, která jenom přihlíží těmto eh, masakrům. A také mise OSN nebyla příliš úspěšná, přestože je to jedna z největších misí, eh, kterou kdy OSN vyslala. Dále jde o Ugandu a Rwandu které eh, místo toho, aby s těmi eh, povstalci eh, bojovali, tak jim posílají pomoc. OSN <clears throat> musí vyšetřit všechny okolnosti a stanovit cíle, které potom budou plněny. I OSN se musí bránit tomu, aby byla označena za naprosto bezmocnou. Teď má slovo pan Kukan na minutu a půl. Děkuji. Demokratická republika Kongo, že je ve stavu uh, polovičatého míru. A nedávná vlna násilí uh, vedla k eh, mnohým znásilněním, umrtím a k ničení infrastruktury. reakce mezinárodního společenství nebyla dostatečná. Já bych chtěl vyjádřit soustrast rodinám obětem. <clears throat> Té současné situace je potřeba ukončit násilí a všechny ozbrojené skupiny měly složit zbraně. Mezinárodní společenství, včetně Evropské unie, by tady měly důrazněji trvat na řešení, nabízet pomoc při tom ozbrojení Komise by měla reagovat rychleji na to, aby chránila životy civilistů. Je také potřeba provést vyšetření těchto zločinů a pachatelé musí být povoláni před spravedlnost. Je potřeba vyhodit jasnou zodpovědnost. Bez toho tady bude panovat atmosféra beztrestnosti a může dojít k opakování násilí. Občané Demokratické republiky Kongo by si zasluhovali lepší život po 20 letech konfliktu a násilí. Děkuji. Teď má slovo pan Fronzulika na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, já jsem hluboce znepokojen zhoršující bezpečnostní situaci v severovýchodní části eh, Demokratické republiky eh, Konga. Slyšíme o početných masakrech, o používání dětí k násilí a, a široce rozšířenému násilí. Mírová mise OSN MONUSCO by měla vyšetřit selhání vlastních sil i sil mm, mm, koňských při ochraně lidí v oblasti Beny. Je třeba Eh, přesně zjistit, kdo je eh, za těmito eh, útoky, kromě mm, demokratických sil Eli. Mm, stabilizace Beny, Lutero a Utembo těchto oblastí mm, je prioritou. Zločiny proti lidskosti a sexuální násilí je třeba hlásit, trestat a stíhat v souladu s mezinárodním i Eh, národním eh, právem. Děkuji Ani, pan Asis. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Poslední desetiletí v, v Kongu je charakterizováno strašným násilím, za kterým zaplatilo životem miliony osob. Ten, ta situace je velice znepokojivá. Nedávno eh, specialisté z OSN říkali, že je možné, že se tam stane něco podobného, co se odehrálo po volbách v Burundi, že se pro eh, síly, které podporují prezidenta a síly, které jsou proti prezidentovi, postaví proti sobě. Nyní eh, víme, že do teď k těm dalším masakrům, kterou se dopustily ty ozbrojené milice. A musím říct, že v k této situaci Evropská unie by měla dělat vše, co je v jejím dosahu, aby nějakým způsobem ta situace se deeskalovala. Eh, Připomínám nám to situace v Rwandě v roce 1994. Kongo za sebou má již dvě strašlivé války, na to bychom neměli nikdy zapomínat. Evropa se snažila pomáhat Kongu v boji s proti chudobou, snažila se sen eh, stabilizovat země a region a Evropská unie by měla i nadále podporovat eh, Kongo a vyvíjet nátlak na konžské orgány, aby skutečně se snažili o to nějakým způsobem stabilizovat situaci v zemi. Děkuji. A ne pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. 6 milionů mrtvých v posledních letech, miliony lidí, kteří jsou na úprku, to ukazuje, že teror i islamistický teror v tomto regionu, mám tím na mysli boj proti Al-Shabatu a Boko Haramu, že tento vojstrov Skotar, osa islámského teroru, vede od Somálska až k západní Africe a musím toho litovat, dámy a pánové, ale bohužel naše slova politování nic nepřinášejí a jsou pokrytecká. Evropská unie se musí zbudit ze svého velkého sna a musí vzít na vědomí, že zjevně ta situace bude pokračovat tak, jak byla, dokud vlastně nedojdou zdroje těch surovin. A nebo dokud tedy ty zdroje budou ve špatných rukou. A my bychom se měli vzbudit a konečně něco učinit. Dnes velmi hovoříme, ale zjevně nejsme ochotní učinit jasné kroky. Ale já říkám, že musíme něco dělat také v zájmu výroby našich mobilních telefonů. Az is fontos, hogy megfogalmazzuk a gondolatainkat képviselőtársaimat. Je samozřejmě důležité, abychom vyjádřili k tomu svůj názor. Teď eh, máme eh, seznam nezazrazených řečníků, tady máme krátký seznam eh, a jsou tady známá jména. A pan Kaputo je jako první paní předsedající. Už eh, po třetí eh, řešíme Kongo. Ta situace zůstává v této zemi tragická. Eh, hromadné hroby byly nedávno nalezeny. Stovky lidí přišly o život a mačetou. Jedna žena je znásilněna každou minutu. Přes 1500 lidí je uh, eh, unášeno denně. Uh, lidé jsou uh, předmětem skutečné genocidy a to uh, je v zemi, která požádala o vyšetření toho, co se děje v, sever, v severním Kivu. Potřebujeme, aby zasáhlo mezinárodní společenství a, a aby EU skoncovala s těmito ohovnostmi je třeba eh, reagovat na eh, volání z této eh, země a skoncovat s touto tragédií. Děkuji, pan Marias. Děkuji, paní předsedající. Demokratická republika Kongo je největší země v Africe a jedna z nejbohatších na minerály a bohužel to je důvod pro propuknutí násilí v této zemi. V prosinci minulého roku jsme schválili usnesení proti admirálům v Ruze eh, a za ochranu biodiverzity, protože toto eh, území je na eh, příslušném seznamu UNESCO, ale tehdy vypuklo zhruba to násilí v době, kdy, se, kdy tam začal seismický výzkum a teď došlo k masakru v Beny jehož obětmi byly těhotné eh, ženy, starší lidé i děti. Musíme odsoudit tyto hodnosti a musíme eh, eh, také se postarat o to, aby evropští státní příslušníci nemohli být zapojeni do těchto masakrů v Kongu. Musíme vyšetřit obvinění, že některé firmy se účastní teroru na lidech. Děkuji, pan Jakovčič nažalost demokratská republika kongo Děkuji. Bohužel, Demokratská republika Kongo je eh, dokonalým příkladem toho, že bohatství se může stát eh, prokletím. Je to bohatství, které nijak nepomáhá občanům této země, ale eh, vede jenom k obohacení nevolených eh, elit. Je to úzký kruh osob, které si rozdělují výnos eh, tohoto bohatství. A já bych chtěl navrhnout, aby v takové situaci jsme eh, se pokusili minimálně o dvě věci. Vzhledem k tomu, že už to je asi třetí usnesení týkající se Konga za poslední rok, tak bychom eh, se měli pokusit o dvě věci. Jednak se obrátit na Mezinárodní trestní tribunál v Hágu. Myslím, že to je vynikající příklad, jak tím eh, věcem učinit přítrž a pachatele by měli být četvoláni před spravedlnost. A za druhé, je potřeba jednat proti těm, kteří nedodržují eh, tu právní úpravu, kterou jsme tady schválili, týkající se eh, těch konfliktních minerálů. Děkuji. Já myslím, že tato výměna názoru byla velmi užitečná. Já bych chtěl poděkovat za velmi jasná slova, která jsme tady slyšeli od eh, poslanců. Někteří poukazovali na to, že eh, přijatá opatření a usnesení nevedla k kýženým výsledkům. Rada ministrů zahraničí 23. května tohoto roku přejela závěry týkající se Demokratické republiky Kongo, eh, kde se také eh, ukazuje, shoduje s usnesením Evropského parlamentu. Volá se tam po eh, reformě justice, po trestním stíhání pachatelů. A závěry rady také poukazují na to, že Eh, se bude sledovat tato situace a že se eh, zváží použití všech nástrojů, které máme k dispozici. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Já bych ráda informovala kolegy o tom, že máme eh, sedm návrhů na usnesení.